rozsáhlejší evropskou bezpečnostní filozofii. Děkuji vám, pane komisaři Ettingere. A, a, máme tady jeden návrh usnesení k této debatě od výboru pro průmysl a zítra se bude hlasovat o něm ve 12. A nyní obecná rozpráva k emisím skleníkových plynů. Je to e, zajedno z e, práva k panu, eh, ke zprávě eh, pana Arzenise, eh, pokud jde o Lulucev, a potom pan Eichhout, systém dohledu nad emisemi skleníkových plynů a dalšími klimatickými informacemi. Nejdříve oba zpravodajové, pan kolega Arzenis na čtyři minuty. Pane předsedo, pane komisaři, kolegové, pokud jde o tyto konkrétní zprávy. Téma je každopádně klimatické změny. Každý rok probíhá každoročně jednání a každoročně dochází k pokroku, avšak každý rok také nejsme spokojeni s tímto pokrokem. Ten pokrok nestačí, abychom zaznamenali dosažení celostové dohody v roce 2015. A čím to je? Co, co se musí změnit? Co se nám nedaří? Skrze tyto dvě zprávy máme jasné stanovisko zde v parlamentu. Máme posto, po, dojem, že potřeba být rozhodnější. A to se musí vstavovat naší legislativě v Evropě. Když se vracíme z našich mezinárodních jednání, tak se nesmíme uspokojit tím, že to zapracujeme do evropské legislativy. Musíme jít dále v našich vlastních normách, abychom tyto normy doplnili. A to se děje po UNFCC, po Darbenu. My jsme rozhodli, že zapracujeme rozhodnutí z Darbenu zahnutím účetních pravidel pro změny, které se týkají využití půdy a lesů. A vlastně jsme se drželi těch minimálních rozhodnutí z Darbenu, aby byla využita i emise ze zalesňování, z, l, z využití půdy a Rozhodli jsme, že půjdeme dál, že členské státy budou muset mít vlastní pravidla pro aktivity, které probíhají na zemědělské půdě. A tady existuje povinnost pro Evropskou unii, aby byla průkopníkem, abychom na mezinárodní úrovni zajistili, že z, z, za, počtení emisí z mokřadů a bažin bylo také prováděno. A pokud toto vezmeme vážně, pokud budeme odpovědnější v naší environmentální politice, tak budeme schopni dostáhnout mezinárodní dohody do roku 2015, pokud jde o klima. Ale samozřejmě takový pokrok vyžaduje práci. A kromě kolegů stínových zpravodajů, kteří podpořili tuto myšlenku povinného započtení každý rok tohoto konkrétního využití půdy. Chci poděkovat eh, Ilie Preveze a mé asistence a dalším kolegům ze sekretariátu socialistické skupiny a kolega Finley z výboru pro životní prostředí, kyperské předsednictví a Evropská komise. Tedy všichni dohromady se na tom podíleli a zajistili, že dojde ke dohodě v prvním čtení a v roce 2013 budou členské státy e, uplatňovat e, tyto účetní normy. A je třeba dostanout se své dohody v roce 2015 a my to dosáhneme. Děkuji eh, a nyní na čtyři minuty kolega Eichhout. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rovnou začal díky eh, stínovým zpravodajům komisi i eh, kyperskému předsednictví za uzavření této dohody v prvním čtení a to by nebylo možné, kdyby se všichni snažili. Zpráva je velice důležitá. Hm, tato moje zpráva pro v hlášení toho, těch emisí ve všech členských státech, tak aby byly transparentné transparentní, abychom přesně věděli, kolik produkujeme eh, skleníkových plynů. Je také důležité, abychom zejména z dlouhodobějšího horizontu Eh, měli stanoveno, jak si představují členské země eh, přechod na eh, v ekonomiku, která bude emitovat o 80 až 95 skleníkových plynů méně. To bude až do roku 2050, ale opravdu bude se to muset dít hodně, abychom toho dosáhli. A tato povinnost hlášení nám naznačuje první krok. Důležitá součást tohoto byla lodní plavba. To znamená, Um, že v tuto uh, chvíli um, členské uh, státy uh, se toho nechtěli dotýkat a čekáme, jak komise navrhne, aby mezinárodní námořní plavba byla zahrnuta do tohoto a těším se na příslušné návrhy komise. Mám je alespoň přislípené. Nejdůležitější věc, která si získala největší pozornost, byla, bylo hlášení ohledně financí. A hovořil bych o dvou e, členských státech, které hodně e, komplikovaly vyjednávání e, a neustále na, venkov, na venek tvrdí, jak jsou zelené, a sice Velká Británie a Německo. A jenom ta povinnost hlásit, kolik peněz dáváme na takovéhle věci, byl velký problém jako pro členské státy, jako je Británie a Německo. To znamená, oni vždycky eh, hovoří eh, o tom, jak chtějí zelenou ekonomiku, ale eh, jakmile máme říci, kolik podporujeme rozvojové země, tak se staví tyto dvě země proti. A chci dát na, najevo, aby eh, Unie se nedotýkala financí. Ale tady to se vůbec nedotýká financí. Tady se má akorát říci, kolik dáváte každý rok peněz eh, rozvojovým zemím a všichni, kdo jezdí na mezinárodní vyjednávání, dobře ví, jak je důležité pro eh, rozvojové země, co Evropská unie dělá pro podporu klimatu. A každý rok je o to boj a, a my nejsme schopni eh, říci, eh, jak, kolik dáváme jako Evropská unie, říká to za sebe každý členský stát. Eh, v Dauha Švédsko, Dánsko, Francie, Británie něco řekli a dohromady jsme to nebyli schopni říci, protože máme každý jinou metodu. A jako EU jsme nebyli schopni říci, kolik dáváme rozvojovým zemím. A to je každý rok problém pro mezinárodní vyjednávání. A díky této zprávě Eh, je s tímto konec. Ale eh, byl obrovský problém, eh, aby v Německu a Británii ten krok učinili. A já bych těmto členským státům rád řekl, ano, je důležité to, co děláte, ale postavte se také za mezinárodní kroky Evropské unie. A v této zprávě šlo jenom o pouhá hlášení informací. A pokud tohle bylo těžké, tak další kroky budou notabene těžší. Eh, abychom se dostali ke skutečné zelené ekonomice a eh, teď eh, tyto povinnosti jsou skutečným krokem vpřed. Děkuji. Děkujeme vám, pane Aiko. Jako další má slovo paní komisařka Hedegardová. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi na začátek vyjádřit to, že si vážím práce pana Aikuta, pana Arsenise Děkuji sekretariátům za práci odvedenou na těchto dvou legislativních návrzích. Myslím si, že se jednalo velmi efektivní a skvělou spolupráci mezi všemi třemi institucemi, včetně kyperského předsednictví, které se v tomto velmi aktivně angažovalo a díky tomu můžeme uzavřít tuto legislativní proceduru eh, souhlasem v prvním čtení v obou těchto případech. Celkově se nám podařilo zajistit výsledek, který je v souladu s našimi mezinárodními závazky a v souladu s dalším rozvojem naší klimatické politiky. Kompromis sleduje hlavní cíle návrhu komise a je v souladu i s příslušnými rozhodovacími procesy na mezinárodní úrovni, to znamená hlavně s durbanskými eh, rozhovory Eh, je také v souladu s UNCCC a Kyotským protokolem od teď až do roku 2020. Umožní nám to harmonizaci sčítání emisí skleníkových plynů tím, že se bude jednat o eh, alokace jednotlivých členských států. Do budoucna nám to tak umožní, že vlastně všechny sektory se budou moci podílet na boji se změnami klimatu. Ten návrh představuje velmi dobrou a vyváženou alternativu eh, zajišťující práva vlastníků půdy a dalších zúčastněných stran a zároveň také respektuje požadavky komise. Kompromis eh, jednak zajišťuje plné a povinné eh, uvádění všech výsledků od roku 2020 a dále a stanovuje také postupně zaváděný proces eh, započítávání všech aktivit do roku 2020. To je první krok a velmi důležitá součást našich dalších snah o sběru dat o užívání zemědělské půdy. Dále Návrh eh, rovněž umožňuje osvětlit situaci v oblasti emisí skleníkových plynů v členských státech, poskytne informace, které se pak mohou dále používat pro budoucí regulaci celého tohoto sektoru. Toto rozhodnutí je zároveň centrální součástí legislativního balíčku udržitelného biohospodářství tím, že budeme zohledňovat emise skleníkových plynů i v evropské legislativě a stanovíme si evropský plán pro boj s emisemi a sledování emisí v souvislosti s užíváním zemědělské půdy, zajišťujeme, že emise e, související s využíváním biomasy a recyklace uhlíku se budou v, e, v tom pomyslném uhlíkovém účetnictví EU plně reflektovat. Jako další kroky jsou hlavně důležité rychlá implementace, tak abychom eh, posílili své znalosti v této oblasti a k tomu mohu říci, že i má služba bude v úzkém kontaktu s členskými státy, tak abychom věděli, co je potřeba udělat a kdy. Dovolte mi také zdůraznit, že první článek tohoto rozhodnutí už stanovuje, sám o sobě, že se jedná pouze o první krok na této cestě. Další krok se pak bude týkat toho, jakým způsobem a kdy může dojít k začlenění emisí z užívání zemědělské půdy do celkových emisí Evropské unie. Na závěr mi dovolte říci, že, součas, že toto předložené opatření je důležitým milníkem pro naši další práci v této oblasti a pro zhodnocení celého tohoto sektoru jakožto součástí celkové klimatické politiky v EU. Dovolte mi vyjádřit se také k balíčku EMMR. Jde o monitorovací mechanismy a o reporting. Jde o jejich popsání, jde o splnění požadavků na monitoring a reporting z balíčku z roku 2009, jde o poskytnutí plnění závazků členských států stanovených v druhém kyotském protokolu, v druhé příloze kyotského protokolu a vytvoření dodatečného zázemí pro budoucí monitorování a reporting emisí skleníkových plynů a pro další rozvoj klimatické politiky EU. Komise je přesvědčena, že text kompromisu, tak jak byl odsouhlasen, tyto cíle potřebuje. Bereme na vědomí, že eh, se ne, nevyřešily všechny otázky, které jsme si my velmi ambiciozně na začátku stanovili. To, tady jde hlavně o reporting nízkouhlíkových strategií, o e, financování klimatu, frekvence reportingu, četnost reportingu a eh, aktiv přenecené pravomocti versus eh, prováděcí akty. Komise vydá dvě prohlášení, která budou předána vašim službám eh, a pro účely zápisu. Komise každopádně i tento kompromisní text vítá, protože poskytuje ty nástroje, které Unie a členské státy potřebují, aby i nadále mohly hrát jednu z nejvýraznějších rolí v globálních snahách o udržení e, růstu teploty globálně po dvěma stupni Celzia a e, v rámci implementace vlastních závazků, jakožto závazků Evropské unie. V příštích letech komise ve spolupráci s členskými státy a s Evropským parlamentem, který budeme plně informovat, budeme sledovat implementaci a používání těchto nových monitorovacích reportingových strategií. A tam, kde nebudou dostatečné a kde bude potřeba zavést další kroky, budeme ty další kroky zvažovat. Eh, bude se například jednat mimo jiné o zavedení nových eh, návrhů v oblasti spolurozhodování. Na závěr mi dovolte říci, že doufám, že zítra budou obě eh, oba tyto balíčky schváleny. Myslím, že to bude velmi důležitý krok správným směrem. Děkuji. Hidegard. Děkuji mnohokrát, paní komisařko Heregard. Je skutečně dnes velmi pozdě a vyzývám vás opět, abyste se drželi své řečnické doby. Paní Westlund za rozvojový výbor. Děkuji mnohokrát. Děkuji za to, to dohodu je důležité abychom měli tato pravidla pro i statistiku je třeba mít základ pro klimatická rozhodování do budoucnosti na všech politických úrovních. Jako zpravodajka pro výboj pro rozvoj se domnívám, že je velmi pozitivní, že máme tyto nové předpisy, které ukazují, jaké úsilí vynakládají členské státy v této oblasti. A je třeba, abychom to dělali naším jménem, ale nejen pro rozvojové země. Jako kolegové chci říci, že jsme si vždy mysleli, že je to důležité, abychom měli více fakt, o, která, o kterých můžeme přemýšlet. Ale to je toho, že jsme nebyli vždy schopni reagovat na kritiku ze strany, něk- kterou slyšíme ze strany promyslových států. Děláme mnoho pro rozvoj země a některé fondy využíváme pro řešení klimatických otázek. My vlastně to, co jsme vzali, dáváme zase druhou rukou. A my chceme, aby klima přispívalo i chudým zemím vedle rozvojové pomoci, kterou jim poskytujeme. Děkuji. Paní Hatzigergiu tu není, takže teď za politické skupiny, za EPP paní Morkunajte Mikulen na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Bez pochyby Evropská unie je jedním z lídrů v celém boji proti klimatickým změnám. Ale tady často vznášíme otázku, zda jsme dostatečně ambiciozní a zda nejsme náhodou sami. Umluva OSN o klimatických změnách a Kyotský protokol nám umožnil schválit určitá rozhodnutí v první řadě v oblasti využívání zemědělské půdy. Evropská komise navrhla ambiciozní záměr zahrnout různé prvky do účetních pravidel. A my budeme muset dřív nebo později schválit opatření, ale současně bych chtěla říci, a že jednou ze zásad EU je proporcionalita během jednání ve výboru a při rozvodech s členskými státy jsem zdůraznil, že ten dokument o hlášení u zemědělské půdy by neměl být přílišnou zátěží pro jednotlivé zemědělce. A podobně ten dokument by neměl ukládat další povinnosti, které by souvisely s klimatickými změnami a nikoli pouze s tím hlášením. A jsem ráda, že závěrečná forma dokumentu dohodnutá na trilogu eh, řeší naše největší obavy. A v původní fázi členské státy nebudou poskytovat údaje, které nejsou povinné v rámci rozhodnutí schválených eh, umluvy OSN. A jedna definice lesu není schválena a chci poděkovat zpravodaji za včasný krok předu, který není příliš velký a který mm, zajistí, že nebudeme klopítat policisty. Děkuji za SAD. Paní Ulfskok na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pro klimatickou politiku je škodlivá nerovnoměrnost úsilí v členských státech a vně Evropské unie. To tady také zaznělo. To, co je negativní, je, že vlastně nemůžeme sledovat dopad eh, již přijatých rozhodnutí. Je třeba dosáhnout cílů, které jsme si určili a proto musíme mít fakta a správné informace, vědět, co se kde děje a jaké jsou výsledky, které plynou z našich rozhodnutí. A doposud eh, zpráva konkrétní reporting byl nedostatečný, nebylo možné vyhodnocovat výsledky a snad bude nyní možné změnit, co se stalo. Mimo jiné cestou toho rozhodnutí, které zde bylo přijato, jde o kontrolu jednotlivých eh, prohlášení o skleníkovém plynu a klimatických změnách. A toto usnesení umožňuje sledovat opatření členských států v oblasti energetické politiky, klimatické politiky a to umožní kontrolu Umožní to také vzít v úvahu eh, politiku v oblasti klimatických změn. Je to pozitivní, možná se to zdá trošku zjednodušené, ale pokud si přejmeme, klimatická politika vznikla, neměli bychom sedět se založnýma rukama a je třeba skutečně jednat a snad jednáme. Děkujeme paní Uvskok a nyní má slovo pan Skilakakis. Pan Zjobro vznesl modrou kartu. Přijímáte modrou kartu? Já bych chtěl položit kolegyni otázku. Děkuji. Při vší úctě, pokud jde o klimatické změny, chci se vás zeptat jako zástupkyně SAD, zda nevidíte příčinu vazbu mezi zapojením EU do nízkouhlíkové ekonomiky a rostoucím nezaměstnaností. Nevidíte tady souvislost? Velké společnosti přesouvají výrobu mimo Evropu, kde příslušné země neomezují emise CO2, například do Asie. A Evropa na tom prodělává. Jste socialistka, zdá se vám to důležité? Paní Ulskok. Já se domnívám, že to nesouvisí, že to sehrává klíčovou úlohu v klimatické diskusi. Musíme dbát skutečně toho, abychom dosáhli celostové dohody, obecné dohody, aby nebylo možné přestovat pracovní místa do zemí, kde je nižší mzda, kde jsou horší pracovní podmínky a také vyšší emise CO2. A to skutečně vidím z eh, hlediska výboru pro životní prostředí i z výboru ITRE. Klima je zásadním prvkem, který souvisí s konkurenceschopností a je vše, aby, je třeba, aby vše, co děláme, bylo chytřejší a efektivnější. A nyní za liberály a demokraty pan je snad dvě minuty. Kyrie proedre, kyrie epitrope, Vážený pane předsedo, eh, paní komisařko, eh, jedná se o dvě technické zprávy. A já si myslím, že jsme dosáhli velice dobrého kompromisu eh, v projednávaných věcech, ale týká se to také dvou politických věcí. A sice větší efektivity a transparentnosti naší klimatické politiky. Potřebujeme větší transparentnost a efektivitu v rámci ETS. bohužel došlo k obrovským eh, skandálům, například CDM. Vy jako komisařka jste velice eh, proti tomu eh, vystupovala, stejně tak jako parlament. A já si myslím, eh, že já třeba také. A podařilo se nám eh, zachránit miliardy, pokud ne eh, ještě více. Eh, Eh, na, eh, které by jinak šly mimo Evropu za eh, spekulantům. Takže potřebujeme, aby ty systémy byly efektivnější, abychom se vyhnuli opakování Mm, debaklu se solárními panely, eh, kdy eh, jsme v Evropě naplatili obrovskou cenu a potom to převzala Čína eh, a svezla se na dotacích, které my jsme tady leta platili. Takže doufejme, že tohle všechno se už počítá do LUCEFu. Musíme vidět, uvidím, sledovat, jak to bude fungovat a musíme se zasadit o transparentnost a efektivitu. Tohle je eh, klíčová věc. Je to příliš důležité, než abychom eh, to nechali a eh, mm, mm, spolehali se jenom na dobré úmysly. Děkuji a nyní za zelené paní Hasy. Vážení kolegové, rád bych poděkoval zpravodajům za skvělou práci po celém světě změny v lesnictví a zemědělství mají odpovídat asi za pětinu emisí skleníkových plynů a e, to více než tedy doprava e, po, celé světě, po celém světě. E, lidé si myslí, že dopady nebo že zemědělství a lesnictví, když se Eh, to nastaví správně, tak to bude to nejlevnější. Ovšem některá praxe eh, se spochybňuje a proto je to velice kontroverzní, nejenom eh, v mojí zemi. Pokud nebudeme používat správné postupy a nebudeme hlásit emise poctivě, tak budeme eh, postupovat velice draze. Například eh, rašeliniště by eh, se neměla měnit na pole. Ve Finsku bychom neměli kácet lesy, které byly zasázeny na vysušených bažinách. A tohle všechno jsou věci, které snižují obsah uhlíku a zvyšují emise. Děkuji a nyní pan Maštálka takové minutu předsedající kolegyně a kolegové nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za odvedenou práci bylo mi ctí s ním spolupracovat a také všem kdo se podíleli na dosažení kompromisu během trialogu. projednávaná zpráva nemá jen ekologický ale i sociální aspekt. Eh, započítávání zásob uhlíku vázaného v biomase podpoří lesnictví které je v mnohých oblastech tradičním byť v poslední době poněkud opomíjeným odvětvím

především by mohlo brzdit přechod od dříve poměrně častých monokultur k přirozené druhové skladbě našich lesů který se neobejde bez těžební činnosti. celkově je ale dosažený kompromis přijatelný a podporuji ho. Děkuji, slovo má kolega Richard Seeber z Rakouska. Máte dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. A gratuluji vám ke skvělé Němčině, to říkám jako Rakušan. Velmi vítám tuto jednotnost, která se snad odrazí i na zítřejším hlasování. Nejdůležitější v klimatické politice je, aby se zátěž rozdělila na všechny sektory rovnoměrně. Proto je důležité začlenit sem i sektor lesnictví a ostatní sektory a zasadit se všichni dohromady o splnění našich závazků v rámci Kionského protokolu. Důležité je také to, abychom si uvědomili, že v oblasti ochrany klimatu jsme stále na začátku naší cesty. A je proto velmi důležité se pokusit ta rozhodnutí, která jsme učinili, také prosadit. A pozorovat, jakým způsobem se projeví. Nebude to vůbec jednoduché, jako v jiných oblastech. Máme totiž velmi malý objem dat zatím. A je důležité, aby tato data, tím se dostávám k té druhé zprávě, měly nějaký sou, um, nějaký společný a souměrný systém analýzy. Je velmi dobře, že Evropa se aktivně zasazuje eh, v oblasti ochrany životního prostředí. Faktem také je, že jiné části světa generují daleko více emisí než my. Nicméně dobrý signál je, že už i u nich se objevují nová opatření eh, na ochranu životního prostředí. Samozřejmě je důležité podívat se na další možnosti toho, jak můžeme dále chránit eh, naše klima, abychom splnili ten cíl maximálního zvýšení teploty země. Samozřejmě je velmi těžké vyhlížet do budoucna a přesně říci, jaké dopady naše rozhodnutí bude mít. Myslím si, že tyto dva návrhy jsou velmi důležité. Dlouhodobě bychom se rozhodně neměli příliš odklánět od té jednotné linie, kterou bychom měli zachovávat i do budoucna. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Zebre. Teď má slovo paní kolegyně Krista Klas. Opět na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, kolegyně a kolegové. Správná cesta v oblasti ochrany klimatu, o tom se můžeme hádat. Také to často děláme a je to dobře. Já tento kompromis eh, podporuji, ale nutno je si říci, že tempo naší práce eh, zpomaluje. Oblast lesnictví a využívání zemědělské půdy vůbec není v hledáčku komise. Myslím si, že eh, takovéto, to takové nařízení už mělo přijít dávno. Brzy se bude vyjednávat nová dohoda o ochraně klimatu. Já si myslím, že by bylo špatným signálem eh, zabývat se nyní pouze návrhem na, pro oblast zemědělství, který vůbec nebude realistický. Je potřeba zaměřit se na mezinárodní úroveň a na objektivní způsoby výpočtu emisí. Je potřeba vyhnout se vytváření krok za krokem nějakého byrokratického monstra, které získá vlastní setrvačnost a bude neustále předpisovat nové a vlastní nařízení a předpisy, které už pak nikdo nebude hlídat. Je potřeba hlídat systém a cyklus výměny uhlíku mezi atmosférou a půdou. Ovšem vůbec se nehodnotí, jaký dopad toto bude mít na zemědělství. Zemědělství totiž plní celou řadu funkcí. Přímo i nepřímo zajišťuje eh, potravinovou bezpečnost rostoucího, rozvíjejícího se světa a je to také velmi důležitý sektor pro hospodářský a sociální vývoj. Pakliže budeme jenom před sebe na stůl vršit další povinnosti a předpisy pro zemědělství, nakonec zapomeneme na to, že konec konců i malí zemědělci eh, jinde po světě vůbec nejsou v situaci, kdy takto velmi složité modely mohou implementovat, ale budou muset eh, ta opatření stejně plnit. Což může vést k tomu, že se naše společnost odkloní od zemědělství vůbec. Potřeba, poptávka po kvalitní zemědělské půdě se zvyšuje a já se chci zeptat, zda skutečně chceme, aby tento odklon od zemědělství nastal. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Klás. Teď prosím pana kolegu Boguslava Soníka. Máte slovo na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Harmonizovaný systém eh, pro reporting dat o emisích skleníkových plynů je podle mě nutný. Nicméně ten právní základ, ten právní rámec pro tento systém musí být vyrovnaný. Rozhodujeme-li o nařízení, jako je toto, musíme zohlednit různorodost jednotlivých členských států a zohlednit také mezinárodní závazky jednotlivých států a Unie celkem v rámci celého UNFCCC. Je potřeba vyhnout se dvojímu reportingu, duplicitní administrativě, vyhnout se těmto zbytečným nákladům. Je potřeba zabývat se proporcionalitou a soudržností těchto předpokladů s prioritami členských států a s jejich závazky a musíme se zabývat také mezinárodní legislativou. Podporuji proto pozměňovací návrhy k této zprávě, zejména ty, které se pokoušejí definovat eh, přesněji lesnictví a které upravují závaznost těchto, těchto opatření. Děkuji, teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Jako první má slovo paní Jordan. Mechanism za spremljanje uresničevanja. Eh, eh, Děkuji vám. Tento nový mechanismus jednoznačně potřebujeme je potřeba harmonizovat. Pakliže takovýto systém bude harmonický, sníží se zátěž eh, našich hospodářství. Ovšem musíme být opatrní. Musíme snížit administrativní zátěž na národní úrovni. Členské státy samozřejmě, když přijde na administrativu, chtějí spořit, jak jen to je možné. Ale je potřeba, abychom my za tímto účelem dělali ještě více, abychom poskytli více peněz na boj se změnami klimatu na evropské úrovni. Proto souhlasím s textem v tom bodě, kde se uvádí, že všechny tyto finanční prostředky musí být cílené. 50% nestačí, je potřeba dělat více. Není možné investovat pouze do rozvíjejících se zemí. Pakliže se totiž pokusíme získat stále více a více peněz jenom na tento účel, budeme tím generovat jedině chaos, protože členské státy pak začnou sledovat jiné zájmy, nebudou chtít pouze chránit klima. Děkuji. Děkuji vám. Jako další pan Miroslav Mikolášik. Děkuji pěkně, pan předsedající. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko Hedegaard, kolegová, kolegyně. Vítám nový návrh na řízení o mechanismu sledování a snižování emisí skleníkových plynů, protože včasné a přesné údaje přispívají k monitorování, k dodržování pravidel pro snižování emisí. Takový postup vede k naplnění cílů Kyotského protokolu, ale také na standardních cílů Evropské unie, která si přeje významnou míru přispět k ochraně životního prostředí. Při textu nařízení oceňuji zejména snahu o monitoring vlivu námořní dopravy. Tomu jsme se v minulosti příliš nevěnovali na emise skleníkových plynů. A tato oblast si určitě bude vyžadovat větší pozornost v budoucnosti. Je nevyhnutelné, abychom zajistili transparentní monitoring, díky kterému dosáhneme možnost nespochybně porovnávat údaje členských států a takový přehled přispěje k přijetí konkrétních opatření na snížení emisí. Děkuji. A nyní má slovo pan Grobarček. Klimatická politika se stala klíčovým prvkem pro rozvoj ekonomiky v Evropské unii. A čelíme narušení konkurenceschopnosti vzhledem k dalekému východu, vzhledem k dumpingové politice v těchto zemích, k nedostatku sociální ochrany. Podařilo se jim snížit výrobní náklady takovým způsobem, který je naprosto nepřiměřený k podmínkám v Evropské unii. Evropská unie není již konkurenceschopná. A oblast konkurenceschopnosti kterou se musíme zabývat, souvisí s cenami energie. Díky předlicovému plynu Spojené státy se staly konkurenceschopné vůči zemím Dálného východu. Neměli bychom vynucovat neracionální požadavky na země. Joe Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Tržní přístup sledovaný Evropskou unii, pokud jde o emise skleníkových plynů, představuje v tomto postupu omezení a rozpory. Vidíme, jak funguje uhlíkový trh. Vidíme, jak, jak reporting s uhlíkem nepřispěje ke zlepšení tržního přístupu a opatření k omezení klimatických změn. Myslím, že bychom měli zdokonalit naše znalosti uhlíkových emisí a to, toho, co je největším zásobištěm organických, organické hmoty, uchování tohoto uhlíku a sledování mechanismů, které mají přispět k udržení uhlíku v půdě, to je velmi důležité proto potřebujeme mezinárodní výzkumný program v této oblasti. To by byl významný příspěvek pro omezení nedostatku našich vědomostí dnes. A není Elena Basesku. Děkuji, pane předsedo. Snížení skleníkových plynů je základním požadavkem Evropské unie a Unie pravidelně monitoruje snížení těchto emisů a odstraňování těchto plynů. A je třeba zdokonalit eh, tyto mechanismy. Také bychom měli umožnit rozvoj nástrojů, které přispějí k boji s klimatickými změnami. Takový nástroj je obchodování s povolenkami. Systém ETS po šesti letech účasti Rumunska v EU ETS tento systém pokrývá 12 tisíc eh, zařízení, která generují eh, CO2. A je to důležitý nástroj pro omezení o 20 skleníkových plynů do roku 2020. Děkuji. Pan Bank je posledním řečníkem v každý Děkuji, pane předsedo. V oblasti snížení emisí skleníkových plynů eh, závazky nezahrnují lesnictví a zemědělská půda. A díky hodnocení komise dobrovolné závazky jsou povolené a výsledkem toho národní předpisy se velmi liší. A proto nemohu než uvítat e, skutečnost, že v nařízení jsou ustanovení týkající se e, hlášení a definic. Avšak e, musím vám připomenout, že započítávání, zalesňování a vypuštění Eh, zalesňování a obnovení lesů může být nevýhodné pro některé země, například pro Maďarsko. Takže budeme muset eh, najít nějaké dočasné řešení. A nyní má slovo paní komisařce Heregard. Eh, pane předsedo, budu stručná. Je pozitivní slyšet, jak širokou podporu mají tyto dva návrhy Jeden komentář zazněl z této strany o potřebě zlepšit eh, naše vědomosti. Souhlasím na 100%. No, proto to je tak rozumné, že nyní začneme skutečně začneme započítávat LUCF. A víte, že dalším krokem bude, že bude třeba snížit dopad právě zemědělské půdy a lesů. A to je pouze první krok. A to je velmi důležité, protože samozřejmě další krok bude ten, že lidé budou chtít mít ještě více informací. A to skutečně také hovoří pro podporu tohoto návrhu. A moje další poznámka na závěr je, že někdy, když sedíme na mezinárodních konferencích a klademe si otázku, co z toho vzejde, ale toto je velmi konkrétní a hmatatelný příklad. Někteří se tím zabývali v Darbenu před 15 měsíci a potom se to dostalo do textu mezinárodní dohody. A nyní ve skutečnosti jsme připraveni, aby se to stalo eh, právem EU. Tedy Tady jsme skutečně schopni věci měnit zcela konkrétně a také budou tuto věc muset naplňovat druzí, protože to bude součástí mezinárodního práva. To jednání bylo pomalé a občas i pomalá jednání vedou k skutečně významným změnám. A proto je LUCF třeba tedy vyzdvihnout a věřím, že parlamentní hlas bude zítra dobře slyšet a bude co nejdůraznější. Děkuji a nyní má slovo pan Kryton Arsenis. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl, aby kolegové věděli, o čem přesně budeme eh, zítra hovořit. Činnosti LOCEF přinášejí úspory členským státům. Pokud eh, přejdeme do druhého eh, kroku, eh, a sice měřit emise LUCEF a započítávat, budeme je započítávat do našich cílů, tak to bude mít finanční dopad na členské státy. Takže je v našem zájmu, abychom všichni měřili stejně. A toho dosahujeme tímto předpisem. Není tady žádná zátěž zemědělců. Ten text byl i jasně eh, eh, vyčištěn. Je to makrostatistická záležitost. Jak uvedla eh, komise, po roce 2020 bude mít povinné započítávání zemědělské činnosti. A od roku 2013 do roku 2020 se bude dít co? Budeme mít jak přípravu, tak povinné započítávání každý eh, rok od roku 2013 až do roku 2020 eh, v tom budou muset členské státy oznamovat své odhady eh, emisí ze zemědělství. Na konci tohoto období budou muset odhadnout konečně všechny tyto roky od roku 2013 až do roku 2020. Takže budeme mít i vyučtované tyto roky. Jedná se o závažný krok vpřed oproti tomu, o čem jsme společně rozhodli v e, Durbanu. myslím, že bychom všichni měli být hrdí e, na to, že e, oběma zprávami ukazuje Evropská unie, jak je odhodlaná postoupit klimatické akci vpřed. Děkuji a nyní pan Eichhout. Já si myslím, eh, že můžeme uzavřít tuto debatu jasnými slovy eh, v tom smyslu, že tady přijímáme malý krůček na cestě k eh, povinnosti monitorování ohledně využití půdy. Je to malý krok, ale znovu bych Eh, poznamenal, že jakmile eh, se eh, řík, tady začne hovořit o klimatu, je, vždycky zazní, že je třeba hovořit v klidu, pomalu. A vždycky jsem překvapený, jak tady v Evropském parlamentu s úzkostí hledíme na klimatickou politiku. Evropa um, ne v mnoha věcech je v před, vpředu v e, světě. Jsme e, stárnoucí kontinent, e, závisíme na dovozech energií. Naše ekonomika poroste méně než Čína, než Brazílie a naše náklady na práci jsou vždycky vysoké. Proto máme i tak drahou elektřinu a, a mm, musíme eh, vždycky eh, tedy eh, ucukávat před zbytkem světa, naše největší konkurenceschopnost je v inovacích, inovacích eh, směrem k čisté ekonomice a eh, výzkumy nám ukazují, že když teď eh, změníme climatické mm, cíle z 20 na 30 po roku 2020, tak to ještě vytvoří 6 milionů dalších pracovních míst. To je náš evropský úkol. Máme tady velkou příležitost prostřednictvím inovací. A je důležité, aby Evropa tady nezaostávala. Tímto krokem krokem jsme udělali malý krůček, ale eh, mm, musíme i ještě podporovat další inovace a ne eh, se dívat eh, zpět. Musíme přestat být úzkostliví. Děkuji vám. Rozprava je tímto uzavřena a hlasovat budeme v 11.30 zítra dopoledne. A nyní podle programu jednání